hlasování otestujeme, zda opravdu všechny frakce nepřesahují své kvórum, takže zahajuji zkušební hlasování. Ještě jsem neřekl, že hlasovali všichni a že je uzavřeno, takže zahajuji zkušební hlasování. Stále zkušební hlasování. Hlasovali všichni? Zkušebně. Tak, uzavírám zkušební hlasování. No, vypadá to dobře. Takže teď to vlastní hlasování. Hlasujeme tedy o návrhu komise e, pana Klince. Kdo je pro, hlasuje pro. Kdo je proti návrhu komise, hlasuje proti. A kdo se zdrží hlasování, ten se zdrží hlasování. Zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 34 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. Takže tímto doporučujeme, aby pan Klinc byl pověřen touto funkcí a budeme náležitě informovat konferenci předsedů výboru. Nyní tady další bod pořadu jednání. A to jsou činnosti institucí zaměstnanského penzijního pojištění a dohled nad nimi. Revize IORP. Naším zpravodajem je Brian Hayes a tím tomu dávám slovo. Thank, thank, thank you, President. Um... Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velmi rád, že mám příležitost předložit toto téma výboru a uvědomuji si, že to je naše první diskuse po dohodě dosažené radou před pár měsíci a e, e, e, spolupracoval jsem s dalšími stínovými zpravodaji na tomto tématu a ještě se o tom bude hodně diskutovat. Pokud jde o vhod, o to, eh, co dě udělali eh, dosud členové výboru. Vypracovali jsme pracovní dokument, kde se eh, ve třech jazycích hovoří o tomto tématu a myslím si, že by bylo dobré říci, že to je úvodní názor, se kterým se moc nepokračovalo, protože komise předsedy Junckera má Eh, tu agendu eh, lepší regulace a v prosinci minulého roku za italského předsednictví se dospělo k odsouhlasení tohoto, této věci, tohoto dokumentu a já za to nebo jim k tomu gratuluji. Penzijní systémy v Evropě eh, fungují nepříliš dlouho a proč Evropská komise mění, chce měnit eh, to, co existuje. Eh, řeknu, jaké je moje stanovisko. Zaměstnanecké, zaměstnanecké penzijní fondy Brajene, eh, já bych vás krátce přerušil. Je mi to velice líto. Ale pan kolega Ferber právě zahájil bod pořadu jednání 10 minut předtím, než má být projednáván. A když se tady rozhlédnu, tak vlastně zde skoro žádný stínový zpravodaj není. Takže já bych navrhl toto. Uděláme krátkou přestávku, v 16.15 přesně začneme, protože jinak diskuse nebude smysluplná. Ano? So damit machen wir eine Pause. Bis Tímto tedy máme přestávku do 16.15 na 10 minut. Econ Point 9 Reloaded. <laughs> Oder 2.0. Takže Econ Bot 9 znovu. Dámy a pánové, když se nyní porozhlednu, tak na lavici stínových zpravodaj to vypadá lépe, no, jo. A tak alespoň jsme splnili teď ten čas, který jsme ohlásili na programu a všichni stínové zpravodaje dostali tu příležitost, co jsem dostali. A nyní mi znovu poprosil Briana, aby nás obšťastnil tím úvodem, s kterým začal už před chvílí. A já bych jenom chtěl říct si kolegům jako informace, je to první výměna názoru a projednání návrhu zprávy bude někdy v červnu, v červenci, takže čeká nás delší proces a toto je dnes takový ten první výkop, takže prosím, Bréne, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Je to dobrá příležitost eh, vyměnit si názory o tomto důležitém tématu. Vním, eh, vítám ostatní stínové zpravodaje a už jsme o některých věcech diskutovali, bylo to velice užitečné a budeme diskutovat i s těmi, s nimi se ještě nesešel. Jak už jste zmiňoval, plným právem je to taková úvodní diskuse, jak kolegové si budou vědět, pane předsedo, tak před dvěma týdny jsme rozeslali pracovní dokument, kde je opravdu rozepsáno, o čem o, o vlastně tato záležitost je. Já to zkusím vy, e, vyložit, co je vlastně to IORP2, a vysvětlit pozadí těchto záležitostí, tak snad to bude pro vás užitečné. Jak už jsem uvedl, IORP2 vlastně nemělo pokračovat projednávání a Junckerova komise zvažovala, zda v rámci Better Regulation má s touto problematikou pokračovat nebo ne. No ale komise nakonec tedy pokračovala práci na tomto dokumentu a jak kolegové budou vědět, tak eh, za italského předsednictví v prosinci loňského roku se rada shodla o tom, že se bude pokračovat s tímto. Eh, je to tedy ten obecný přístup přijatý radou a to je užitečné tedy vědět, že s tom dají pokračovat minimálně tyto dvě instituce. Já bych se tady věnoval tomu, co to je ta instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění. Děláme si takový přehled o penzijním systému v Evropě. Je to opravdu velice komplikované, různorodné, protože instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění jsou součástí takového širšího důchodového systému. Podívám se na to, co se změnilo přesně a na to je důvody, proč komise navrhla ty změny. První směrnice o IRP byla v roce 2003 a také bych měl několik eh, svých vlastních úvah o tom, jaký je aktuální stav a jak se vypořádá se stávající situací. IRP, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění a mm, řídí tedy kolektivní penzijní systémy pro zaměstnance, tak aby měli potom svoje Eh, příspěvky, je to vlastně součást pilíře dvě Máme pilíř jedna to je ten důchodový systém, který je založený vlastně na těch příspěvcích, je to ten, základ, ten základní důchod, potom pilíř dvě je to zaměstnanecké pojištění a v třetím pilíři Eh, to je to soukromé důchodové pojištění jednotlivců. Takže to jsou ty základní tři pilíře, ale IRPS spadá do druhého pilíře. Existuje asi 125 fondů IRP v EU, některé z nich jsou veliké a jdou napříč různými profesemi a společnostmi jiné jsou velmi malé, mají třeba méně než 100 členů. Takže to má dopad na velké i malé důchodové systémy, ale i těch malých je velké množství. Mají 2,5 bilionů aktiv a to je nějakých 20% eh, z, zastupují 20% eh, pracovníků v EU. A vlastně 84 IRP fungovalo přes hraničí. To znamená, většina těch eh, IRPE vlastně je v nějakých jednotlivých zemích a nefungují přeshraničně. Co se týče stávající penzijních systémů v Evropě, tak jistě víte, že to je nesmírně důležité téma pro EU v souvislosti s demografií. A E, závislostní poměr 26% se zvýší na 53% do roku 2060. Takže momentálně je to tak, že na každé e, dva důchodce pracují čtyři lidé, ale za 40 let, pokud ten trend bude pokračovat, tak v podstatě budeme mít e, jenom dva se to celé prostě eh, sníží na polovinu, tento poměr. Takže eh, musíme tuto problematiku řešit v jednotlivých státech. Eh, principiálně to řešili ve své zodpovědnosti členské státy v rámci pilíře 1, 2 a 3. Jsou zodpovědné státy za zlepšování penzijních systémů, některé udělali mnoho, jiné málo, například z ekonomických důvodů nebo jiných důvodů, ale ta směrnice IRP může hrát určitou roli, co se týče většího potenciálního využívání zaměstnaneckého pojištění. A jde o to, abychom zde opravdu měli něco přínosného. Takže proč byla změněna ta směrnice ze strany komise. První e, směrnice IORP vznikla v roce 2003 a šlo o to umožnit, aby tyto fondy vlastně využívaly volného pohybu kapitálu a služeb. Jeden z cílů byl zlepšit eh, poskytování přeshraničních služeb v rámci URP. Ovšem členské státy směrnici implementovaly různě, takže většina těch URP fungují na té vnitrostátní úrovni a je jich jenom velmi málo, které mají ten přeshraniční prvek. Komise zde vidí několik důvodů, proč by měla být směrnice změněna a já si myslím, že je dobré pro každý parlament. Eh, já když jsem zasedával eh, v Lidském eh, parlamentu, tak jsme také vlastně reinventarizovali tu stávající legislativu a modernizovali a je důležité, aby ta legislativa byla aktuální a sloužila svým účelům. Takže Komise vidí, že zde obezředností bariéry zde stále e, jsou a omezují to mezinárodní aspekt IRP. E, eh, došlo zde k určitému posunu tě, od těch dávkově definovaných systémů k těm příspěvkovým systémům, což k čemu došlo relativně nedávno eh, e, v EU. A Eh, samozřejmě lidé musí dostávat informace o svých penzí pochopitelným, srozumitelným způsobem. Například nedávno, když se rozhodl, jsem, když chcete, jsem se setkal s tím, že když chcete koupit dům, tak otázka zní, eh, co chcete zač, kde bydlíte, eh, kde pracujete, jak. A tady máme také tu otázku, lidé přemýšlí o tom, jestli se třeba někam budou stěhovat, s čím vším je to spojené, také například ten penzijní systém. Jde o to, že eh, lidé musí dostat eh, k dispozici základní informace a musí zde eh, být informace v souladu s požadavky na transparentní informování o tom penzijním pokrytí. Takže došlo k velkým změnám toho původního hm, textu komise co se týče delegovaných aktů hraničních IORP a další. Bylo to dosti kontroverzní a citlivé pro několik členských států. To, že Rada přišla s tímto všeobecným přístupem, že našla schodu během eh, italského předsednictví a to bychom si měli považovat. Je to opravdu velice citlivé téma totiž pro několik států. Takže jak já k tomu hodlám přistupovat? V první řadě chci uznat to, že je to téma, které se týká individuálních jednotlivých členských států v oblasti penzijních politik. Podle mého názoru by bylo naprosto nesprávné zde mít nějaký univerzální přístup pro všechny v této oblasti. Musíme zde mít pochopení a uznat zkuše, skutečnost, že e, důchody, důchodové pokrytí v Evropě záleží opravdu na perspektivách jednotlivých členských států jako takových. A musíme také si uvědomit tu skutečnost, že historicky v některých členských státech zde byla silná vazba mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a sociálními povinnostmi poskytovat penze, eh, důchody eh, zaměstnancům a chránit je z tohoto hlediska. Je to taková docela evropská dimenze, že zde máme eh, tyto penzijní systémy. A je to něco, co je opravdu důležité, například pro odbory a jiné, že to nejsou jenom nějaké finanční nástroje, ale že to má ten sociální aspekt poskytování financí pro osoby v důchodovém věku. Dále je zde mnohem větší dopad v některých zemích, ale i země, kde třeba IORP není, tak to určité dopady mít bude. Měli bychom si také uvědomit trend eh, v mobilitě eh, pracovníků. 3,5 pracovníků eh, jezdí za prací v Evropě. Takže je logické, že mnohem víc eh, Evropanů se bude stěhovat za prací a součástí to je rozhodnutí. Možná bude také to, zda budou mít náležité penzijní pokrytí tam, kam se vydají za prací. Takže když si uvědomí, že se to týká několika málo zemí, ale musíme si uvědomit, že také z hlediska konkurenceschopnosti je důležité si uvědomit, že eh, evropští pracovníci, jejich přístup se mění a IORP je něco, co logicky existuje a může být motivující pro eh, osoby pracovat v jiném členském státu. Dále bychom se měli snažit o to zlepšovat situaci na vnitřním trhu v souvislosti IORP. I s ohledem na ty mm, určitá historická ustanovení v některých zemích, které už jsou možná i přežitá, nebo zbytečně složitá. Já tady vítám přístup eh, komise, že nechce překopírovat pojistná pravidla v eh, hlediska solventnosti v souvislosti s IRP. Protože celá řada pracovníků se stará o to, aby opravdu tyto systémy eh, penzijní fungovaly a poskytovaly eh, dostatek financí příjemcům. Takže já vítám také to, že komise zde vlastně našla společnou řeč eh, s radou. Je důležité vědět, jaké systémy penzijní zde jsou. Člověk musí vědět, eh, jaké budou řádové výnosy v budoucnu a musí to být vše adekvátní, protože například v některých zemích, třeba v Nizozemsku, je opravdu to příkladné, jak poskytují informace lidem a myslím si, že takovéto modely bychom měli využívat jako určitý vzor nebo příklad pro jiné země, aniž bychom jim to ale nutili, aby to museli nějakým způsobem uplatňovat, tyto aspekty informování. Takže to je ten můj všeobecný přístup této záležitosti. Pokud to takto přijme výbor a koordinátoři, navrhl bych veřejné slyšení na toto téma. Pravděpodobně k němu dojde někdy v květnu. Já se k té problematice stavím velmi opetře, eh, otevřeně. Byl bych rád, kdyby stínovi zpravodajové kolegové ve výboru eh, se mnou diskutovali o tom, jak to celé můžeme zlepšit. Ale opravdu bych navrhoval přistupovat k tomu eh, opatrně, protože to nesmírně důležité téma a některé země už mají velmi dobrý odolný penzijní systém, který je třeba Eh, respektovat, když budeme hovořit obecně o penzích v Evropské unii. Omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho. Děkuji. Děkuji vám za tento velmi zajímavý úvod za AD první stínový zpravodaj Annelies Doc. Eh, děkuji vám, jak říkal eh, pan předseda, budu hovořit za pole. A Eh, budu o tomto eh, a už jsem o tom velmi obsáhle s ním diskutovala. Eh, jsem tedy pověřena se vyjádřit jeho jménem. Pol říká, že zpravodaj tohoto, tohoto pracovního dokumentu velmi dobře schrnuje diskusi zmínil se o e, tom, že pan Hayes e, podporuje sociální dimenzi IZZP a je zde e, rovněž to pozorování, že se toto téma týká jenom omezeného počtu členských států, kde je druhý penzijní systém, ve kterém mají hodně velké procento aktiv HDP. Jde o akce na finančním trhu trhu, které se provádějí eh, pro eh, zajištění investic současných eh, oprávněných osob nebo poživatelů těchto důchodů a dále zaznamenává, že pracovní doklad vytváří Eh, nebo eh, hovoří o eh, radě pro hodnocení dopadu a Paul říká, že nezdílí pozorování zpravodaje, pokud jde o to, zda eh, za věry eh, Rady pro eh, hodnocení dopadu jsou stále ještě platné. Pol dále říká, že absence seriózního hodnocení dopadu zlehčuje případné akce ze návrhu IZZP v tomto návrhu IZZP se eh, předpokládaly eh, určité eh, požadavky a Paul říká, že není jasné, proč potřebujeme určitou akci právě teď, protože zde nejsou žádné informace, pokud jde o časový rozvrh a možná zástupce komise by nás mohl lépe informovat o tom, jak se tyto věce změnily. Dále si pan Tank myslí, eh, že stínový eh, zpravodaj o tom jednal v rámci své skupiny eh, socialistů a demokratů, která je pro eh, lepší regulaci. Pan Heje se o tom taky zmiňoval a eh, fakt je, že eh, tento požadavek se zde zcela nesplňuje a jde o to, jak vysvětlit občanům, proč tyto návrhy vůbec potřebujeme. Děkuji vám. Als nächstes Ashley Fox. Děkuji za Ashley Fox. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád poděkoval našemu zpravodaji za tento pracovní dokument, který je velmi eh, komplexní. Eh, eh, na 11 stránkách schrnuje toto obsáhlé téma. Člověk přečte toto schrnutí, tak je to velmi dobrý výchozí bod. Já sdílám, sdílím názor stínového zpravodaje zpravodaje za socialisty a demokraty, eh, pokud jde o eh, radu pro hodnocení dopadu a eh, pozitivní stanovisko. Já také nejsem přesvědčen, že je potřeba evropská legislativa na této úrovni nebo o tomto tématu. Komise nestahla tento návrh, ale v tomto pokud v tomto Eh, výboru zazní návrh, že bychom eh, neměli pokračovat, jsem eh, otevřený jednání. Dále jde o, umožň, o, o mm, vnitřní fungování vnitřního trhu a transparentnost. Zde vítám to, že zpravodaj hovoří o nemožnosti mít nějaký univerzální plán. Dále poskytování týkající se EUPA. Zde se to týká různých různých pracovních tradic a e, každé jednotlivé legislativy musí být e, dostatečně flexibilní, aby odpovídaly e, realitě stát, jednotlivých členských států, protože jinak by to nemělo žádné jasné výhody pro členy. Čím více se bude regulovat takové, takovýto penzijní systém, tak lidí, čím tím méně lidí bude moci očekávat vysoké důchody a budou muset jenom platit dodatečné náklady. Hovořilo se taky o režimu dozoru a pane předsedo, mám pět e, problematických bodů. Velmi rychle. E, požadavek na e, jednotlivce, kteří budou pracovat v jednotlivých orgánech, musí být dostatečně kvalifikováni. Zde jde o jmenování nebo nominování tzv. trustees. Pokud tomu tak bude, jsem pro, pokud eh, ne, jsem pro. Eh, dále eh, takzvané depozitní požadavky, především efektivnost nákladů. Musíme být opatrní, pokud jde o příliš nebo přehnané požadavky na transparentnost a E, fakt je, že jde zde o zásahy do kompetence Spojeného království. Dále obe, požadavky obezřetného dozoru. E, to je věc, která je taky flexibilní e, v jednotlivých členských státech a jde o to, aby nebyla odlože nebo přesunuta rizika do dalších států. Dále je použití legislativních postupů, aktiv přenesené pravomoci a tento regulatorní režim. chtěl, abych toto zde se neobjevilo. Obecný přístup eh, pokročil. Když to srovnáme s původním návrhem, eh, tak mm, parlament se zasnaží, aby byl eh, co nejlepší výstup pro IZP. Děkuji vám. Um, Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji. Eh, omlouvám se, že jsem, byla, hm, že jsem přišla trochu se spožděním, protože se snažím být na dvou výborech najednou. To je tak trochu obtížné. Jsou to, myslím, dvě základní zásady, které by nás měly vést při naší diskuzi. Za prvé, jak už zmiňoval pan zpravodaj, Obezřetnostní postoj ano, ale současně bychom neměli mít žádná tabu. Celá představa, že to mm, v těch čtyřech zemích, které se nejvíce týká, že je v pořádku, že není zapotřebí o všem diskutovat, eh, to je podle mne příliš urychlený závěr. Za druhé, nemělo by se to stát diskuzí, která se týká čtyř zemí máme diskutovat o evropské iniciativě. Souhlasím s některými významnými cíly té původní směrnice a také s její revizí, například ohledně dosažení jednotného trhu a rozbití překážek, zlepšení přeshraniční poskytování penzí a také zlepšení bezpečnosti poskytování penzí, protože příliš často se stává, že eh, IVP má sloužit veřejnému eh, cíli. Eh, a v Nizozemsku má velice, máme velice dobře vyvinutý tento systém zaměstnaneckého penzijního pojištění a jsou tam dva základní e, problémy. A také určité nevýhody a ty jsou významné. Nehledě na to, že musím říct, že náš systém je vynikající. Nicméně má i své slabiny, to je třeba přiznat. A myslím, že rizika, a to je to, co nám ukázala finanční krize, že e, tato rizika jsou kladena na bedra mladší generaci a pokud hovoříme o nějakém systému, tak musíme nutně uvažovat o prospěchu jak pro starší, tak pro mladší e, generaci, protože některá rizika se neproporčně přesouvají na bedra mladších generací. Proto o tom musíme nutně hovořit. musíme hovořit o tom, jak tedy mm, solidní je ten systém. Nebudu používat žádné výrazy, e, které by se některým lidem nemusely líbit. Ehm, toto ehm, nám poskytuje důvod, proč tam hovořit na eh, evropské úrovni. A eh, kromě diamantů se všechno na světě eh, mění, takže to je i podstatou penzijních fondů, že se mění a musí se měnit, protože se mění i svět práce. Lidé nezačínají svou pracovní kariéru v 15 a nezůstávají 40 či 50 let u stejného zaměstnavatele. Mohou pracovat pro různé zaměstnavatele eh, po celé Evropské unii, nebo alespoň bychom se přáli podporovat. Mohou pracovat jako OSVČ, eh, nebo nemusí pracovat vůbec po nějakou dobu. Takže ta, ta situace jejich osobní se bude měnit, struktura pracovního trhu se mění, mění se eh, vůbec struktura v Evropské unii, eh, takže eh, je zapotřebí o tom, o tom diskutovat na evropské úrovni. A bohužel u nás doma někteří lidé hned začnou říkat, proč, eh, proč v Bruselu ukazují na naše penze. Ne, tak to ve skutečnosti není. Eh, jde o to, jak se postupuje, jak postupují samotné tyto zaměstnanecké eh, penzijní systémy. A aby nebylo mm, neproporčně přes, přestěhováno to riziko na mladší generace. V naší diskuzi máme zodpovědnost Eh, vůči dalším generacím, nejen eh, vůči těm současným. A na závěr bych ráda eh, řekla kolegovi Poltangovi, který tu teď není, to, co zde nechal vyjádřit, eh, trochu navazuje na to, že eh, nizozemské penzijní eh, fondy nebo jejich zpráva a sociální partneři tam mají velkou úlohu a velice otevřeně odbory nejsou už tak reprezentativním partnerem, jako bývali protože jsme mývali velice rozsáhlé a dlouhodobé členství v v odborech a teď už to je jinak, eh, takže musíme brát v úvahu eh, i eh, potřeby budoucích generací. Současný průměr je 56 let v odborech. Děkuji, Sofie. A Miguel Urban Crespo za GUE NGL, další řečník. Tak. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Eh, dámy a pánové, myslíme si, že současný návrh komise v prvním řadě, v první řadě chce podpořit tento typ fondů, protože chce vytvořit eh, solidárnější veřejné systémy. Myslíme si, že v mnoha ohledech jsou tyto fondy sociálním výdobytkem a je třeba říci, že ale jsou spojeny se špatnými praktikami, protože jenom některé sektory z nich mají prospěch Existuje segmentace v rámci jednotlivých podniků i v rámci pracovního trhu. Dále je zde mechanismus autokapitalizace, který funguje v rámci jednotlivých podniků a tyto podni- eh, fondy se používají, se používají i k omezení mobility pracovníků. Myslíme si, že tedy je třeba, aby byla nějaká preferenční regulace proto, aby tyto penzijní systémy dobře fungovaly aplikovaly, aby se týkaly nejenom eh, stálých pracovníků, ale i externistů a aby se zamezlo autokapitalizaci podniků a tak dále. Myslíme si, že současný návrh eh, dává určitý, eh, určité výhody zemi původu a omezuje organizaci v cílových zemích. A konkurenci snižuje omezuje. Regulát, eh, re, eh, co je, regul, jsou, je regulace ve členských státech a eh, fondy z se budou snažit se řídit regulátorem nebo spadat pod regulátora v zemi, kde to pro ně bude nejvýhodnější. Dále e, jsou velké investice do infrastruktury podle Junckerova plánu a my máme obavu, že rizika těchto velkých investic, jak už bylo vidět, e, spočívají v tom, že ty investice jsou spekulativní a velmi rizikové. A na evropské úrovni musíme zabránit těmto rizikovým eh, a spekulativním investicím ať je to v regulaci zaměstnanosti a nebo v regulaci, v regulaci samotné kvality těchto fondů. A domnívám se, že, by, že je také nutné, aby se zúčastnili všichni sociální partneři při rozhodování o investičních balíčcích a nejenom, aby šlo o, aby se vyjadřovali, pokud jde o očekávání výsledků. Well, Děkuji, Migueli. A poslední od stínových zpravodaj. Bas Eichhout za zelené. Děkuji, uh, pane předsedo, a děkuji také uh, zpravodaji za pracovní dokument. Uh, měli jsme první kolo vyjádření stínových zpravodajů. Bude to zajímavá diskuse o tom, co chceme dosáhnout. A jsem trochu Eh, překvapen tím, co říkal můj kolega Poltan, protože eh, říkal, že není vůbec přesvědčen o tom, eh, jaký smysl má mít toto nařízení nebo prostě tato směrnice. Já neuznávám nizozemskou diskusi o tom, protože už tak 3-6 let E, nizozemci e, vlastně považují sebe za něco víc než ostatní, ale fakt je, že tady jde o e, to, že Eh, nizozemské fondy eh, mají eh, potenciálně k dispozici miliardy na rozdíl od ostatních zemí, kde existuje systém IZZP. A my si myslíme, že je důvod pro to, abychom diskutovali. To je tedy z mého hlediska jasné. A za druhé, souhlasím s tím, co říkala Sofia Dinveld, že svět se mění a my přecházíme od definovaných benefitů k definovaným příspěvkům. Takže když máte eh, víc systému, kde jsou definované příspěvky, tak lidé, kteří přispívají, mají právo vědět, eh, co jim ty jejich příspěvky přinesou, co z toho budeme mít, čili něco se žádá. A navíc je zde i ta změna z dlouhodobého zaměstnání eh, k dlouhodobé práci. Takže to je všechno věc, Eh, kterou se zabývají, eh, zabývá směrnice eh, IZZP. Ten přístup obezřetnostní je samozřejmě důležitý a neumím si představit, že by někdo podporoval systém neobezřetností, když se, do toho, když se o tom vyjadřuje rada, tak nemůže říci, že tedy tento přístup se nebude brát v úvahu. Komise eh, tento návrh udělala na základě a právním základě vnitřního trhu. A já nejsem zcela přesvědčen o tom, že toto je nejdůležitější aspekt eh, diskuse o IZZP. IZZP Eh, může fungovat přeshraničně a každá nizozemská eh, společnost může jít eh, za hranice a každý německý podnik může používat nějakou zaměstnaneckou, zaměstnanecké penzijní pojištění z Holandska. Podle mého názoru zcela klíčové je, aby to byl seriózní systém a be, e, bezpečný systém. K té bezpečnosti my ty e, penzijní fondy e, dáváme stranou všech kvantitativních požadavků a nemůžeme očekávat, že IZZP to, co slibují nebo co tvrdí, že poskytují, bude reálné a je třeba tedy toto prověřovat a je třeba zajistit, že bude dostatečné eh, nebo adekvátní posuzování toho, zda budou eh, bude dostatek peněz eh, na vyplácení nároků. Takže je adekvátní hodnocení je zcela nezbytné. Pokud jde o bezpečnostní pojistky, ty tu rozhodně musí být. Transparentnost. Myslím si, že lepší harmonizace a komunikace s oprávněnými osobami, s těmi obmyšlenými, je zásadní. A je třeba to všechno a jde o určité Eh, řekněme, mikropožadavky, o mikromanagement nebo makro mikromanagement a eh, nebo o to, abychom eh, splnili ten požadavek na jasnost tohoto systému. Já si myslím, že to jsou dvě odlišné věci. Někdy se říká, že či čím méně se žádá, tím lépe, že všechno je úplně perfektní a ne, není dobré do toho zasahovat. Já se domnívám, že lidé by měli vědět, kam ty peníze jdou a transparentnost je v tomto smyslu klíčová. A stínoví zpravodajové říkali, velmi nás zajímá i článek 29, kde jde o hodnocení rizik do budoucna a e, Eh, rozhod a, a riziko eh, změ, klimatické změny je, by mělo být taky zahrnuto. Ale fakt je, že hovoříme o penzijním systému do budoucna i pro mladé. A eh, pokud jsou nějaká konkrétní rizika, tak spotřebitel by to měl vědět. A zde penzijní fondy s se, jsou o velmi dlouhodobých investicích. Jde o celá desetiletí a proto od nás můžete očekávat to, že až budeme pracovat na e, po od pozměňovacích návrzích, tak e, budeme hovořit i o otázkách e, klimatických změn a předneseme je, protože jde o velmi aktivní aktuální a dlouhodobou věc a o tom už teď hovořím a upozorňuji, že to uděláme. Takže toto jsou tedy asi ty nejzajímavější body. E, opakuji, že opravdu e, obezřetnostní princip je e, nezbytný, ale taky třeba říci, proč Evropa se zaměřuje tolik na dopady a e, spotřebitelé mají právo, aby e, získali stejné otevřené informace, aby transparentnost fungovala vůči nim stejně jako v jiných případech. To je pro mě velmi snad nejdůležitější na vnitřním trhu. Budeme spolupracovat a e, jsme přesvědčeni, že bude velmi dobrá diskuse a že to bude diskuse celoevropská a nejenom diskuse v zemích IZZP. Um. Děkuji, Basi. by to nebyla jenom holandská nebo vnitro nizozemská diskuse, že? Necháme se překvapit. Máme zde diskusi mimo stínové zpravodaje. Jako první se hlásí Tomás. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Nejenom nizozemci eh, si občas vědí, co počít se zaměstněneckým pojištěním, pokrytí eh, znamená v Německu 64 miliard. Já myslím, že řekům by se to líbilo, takové částky. A 64 miliard to nespadlo z čistého nebe, ty nějakým způsobem vznikaly. A Sofie, my jsme diskutovali kdysi a náležitě upozorněš na to, že není e, třeba zatěžovat příliš mladé lidi. Neustále se říká, jak to mladí lidé mají těžké, protože eh, si musí zajistit eh, život a to souvisí také s důchody, ale zaměstnanecké pojištění je něco, co eh, existovalo za určitým účelem a existuje nadále a my jsme sociální partnery nejenom zapojovali, ale je to opravdu společné dílo, které jsme si přáli, je to něco chtěného a to je důležité pro náš přístup. Já jsem k tomu měl zprávu před dvěma lety v výboru Ekonu, někteří eh, kolegové k tomu také už hovořili, bylo 44 hlasů pro, jeden proti a jeden se zdržel, takže já myslím, že jsme našli dobrý konsenzus a jsem přesvědčen, Briane, že se ti to také podaří s tvojí zprávou, protože my jen se nakonec eh, zbližujeme. Tehdy byla rozhodil v tom, že jsme vyšli z článku 50, zali jsme si vlastní kompetenci v Ekonu a další kompetence byly ve výboru EMPL, jeho členem jsem také. Nyní máme možnost vypracovat stanovisko právě pro ten výbor EMPL. Že to znovu předložila komise, to jsem moc nepochopil. Já si vzpomínám, že jsme tehdy říkali, že nejdůležitější je, abychom ty eh, pravidla ze solventnosti neaplikovali sem, a byl to náš nejvýznamnější poznatek a komise s tím souhlasila a e, Vypadalo to, že Jean-Claude Juncker a spol e, budou ochotní to tady nedávat znovu na pořad jednání. E, Brian, ty si upozorňoval na to, proč komise to znovu uvádí na pořad jednání. Rada zde měla určité obavy. Je to dané tím, že máme různé zkušenosti. Máme zaměstnanecké povinnosti, které, eh, pojištění, které v některých státech nesmírně rozvinuté, v některých mizivě. A co si můžeme říct, je, možná se můžeme z jednotlivých modelů eh, poučit. Problémům nedošlo kvůli existenci eh, modelu Mm, zaměstnaneckého pojištění. To trpí prostě tělou nulovou úrokovou sazbu ECB. To se potom vlastně nic nevyvíjí. Jak mají být schopné potom někde investovat peníze? Já doufám, že některé tyto fondy to využijí k investování do Junckerova plánu, protože jsme říkali, že kromě možnosti najištění těch eh, soukromých zaměstnavatelů, ale potřebujeme i ty zaměstnanecké fondy pojištění, které mohou investovat i tam, kde to bude něco vynášet. To znamená, že to musí být bezpečné projekty, které je orientované na budoucnost, ta kritéria musí být v pořádku, musí o tom rozhodovat EIB a já doufám, že dozhodne dobře. A další důležitý faktor, milá Sofie, je zajištění pro případ insolvence v době krize jsme to u nás měli a myslím, že k likvidaci došlo vlastně u nás v Německu jenom ve dvou případech. Všichni ostatní to zvládli, takže to insolvenční zajištění, to je opravdu důležitá položka, která nás posunula jako předu a to bylo velmi rozhodující a důležité. Taká jedna věc, která mi není moc jasná. My to přece neděláme proto, abychom uh, Eh, uvalili zaměstnance do okovu, aby zůstali potom v daném podniku kvůli tomu, že tam mají penzijní, při, eh, penzijní pojištění. Eh, v naší zemi chceme třeba udělat něco, co tehdejší zástupci komise nad tím vždy vrtěli hlavou. A jde o odměnění věrnosti podniku. Nechceme, aby každý si Eh, přeskakoval eh, eh, z jednoho podniku do druhého, ale aby ti, kdo mohou zde prokázat kvalitu, také to na to poukázat v souvislosti s penzijním pojištěním. To nezahrnutí pravidel solventnosti snad to tak zůstane. Sdílím to, na co upozornil Ashley Fox analýzou dopadů, tam je třeba ještě několik věcí udělat a co by bylo úplně nejhorší jít cestou v těch uh, aktů přenesené pravomoci, pak by vznikl eh, rozhodovací monopol, který zde nemůžeme mít, protože ty delegované akty jdou vždy mimo demokratické struktury. Myslím si, že to je něco nezdravého. A poslední věc, eh, transparentnost, to už to formula kolega přesně. Eh, kde a jak můžeme investovat, eh, Jak je to znamená. Eh, přínos, já jsem se jednou také vzdal vlastně zaměstnaneckého pojištění, když jsem pracoval v oblasti reklamy, protože jsem prostě nevěděl, o co jde a byl bych nerad, kdyby toto cestou šly i ostatní lidé. Takže já se těším na diskusi, kterou nepovedou pouze stínoví zpravodajové my už máme domluvenou bilaterální schůzku a jde o to zahrnout i zkušenosti jednotlivých zemí. Až budeme mít to slyšení a budeme zde mít jednotlivé partnery, je důležité zde mít i ty, kdo mají e, obsáhlé zkušenosti se zaměstnaneckým pojištěním a e, není to tesané do kamene, jak říkala Sofie, jediné, co e, je věčně stejné, jsou diamanty, ale flexibilita, prokázání flexibility, to by myslím byl dobrý příklad pro všechny, kdo se zaměstnaneckým pojištěním eh, mají zatím nedostatečné zkušenosti. Děkuji. Děkuji Tomasu Manovi a nyní se hlasí Sofie Netfeld ještě jednou slovo. Já bych jenom ráda eh, přešla domů nedorozumění, milí eh, Tomasi. Mluvíš o tom, že Eh, se zeměstnického penzijního pojištění nemají nic společného s tímto s mladými generacemi, protože ti mladí tam platí do penzijního fondu, který, vy, který vyplácí eh, peníze příjemcům a navíc je to povinné eh, penzijní pojištění. Takže máme veškeré důvody k tomu, abychom o tomto hovořili, o těch zaměstnaneckých penzijních pojištěních. Samozřejmě, že se netýká jen prvního, ale i druhého pilíře to, o čem my hovoříme. Když eh, eh, mluvíte o tom, že jste proti přeskakování z práce do práce eh, na různá pracovní místa. Ale lidé by se sami měli rozhodnout, kde a jak chtějí pracovat a my bychom měli zajistit, ať už se rozhodnou jakkoliv, až budou u stejného zaměstnavatele po celou kariéru či nikoli, aby na konci dostali patřičnou penzi a je také spravedlivé, aby všichni, kdo platí do takovéhoto fondu, je jim, ať už je jim 21 nebo 1,70, aby měli spravedlivé e, zacházení, aby měli eh, spravedlivý výnos ze svého spoření takto. A mladí lidé by neměli disproporčně platit do fondu. a přitom, aby nedostali eh, tolik, co nyní ti lidé, kteří odcházejí do důchodu eh, z toho fondu, dostávají. Já už teď nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo, nebo ano? analýz Doc, prosím. Děkuji, pane předsedo. Bude to velice stručné. Eh, Trochu mě zbuzuje obavy určitá část této diskuzi. Já osobně souhlasím s mnohými myšlenky eh, Paula. A tedy nejde o to, že by se hajily nějaké zvláštní zájmy eh, odborů eh, nebo zaměstnavatelů. Ne, to vůbec ne. Já ráda mohu prohlásit, že, mm, že jsem členka odboru jako miliony dalších pracovníků u nás doma. Ale jde o to, že ty zaměstnanecké penzijní pojištění fungují lépe v mnoha našich zemích než soukromé penzijní fondy. Toto je uznáváno a my to také musíme uznat. Jako odborník, jako um, člen velice velkého zaměstnaneckého penzijního pojištění mohu říci, že to, toto funguje, včetně eh, spolupráce eh, se zástupci odborů, eh, kteří sedí v rozhodovacích orgánech tohoto zaměstnaneckého penzijního pojištění. Oproti tomu, co možná říkají zástupci zelených, Souhlasím eh, s mnoha aspekty, které byly zmíněny, že máme pojímat penzijní systém jako takový. Eh, je to celá řada dalších eh, podtémat, kterými jsme se nezabývali. Například je to veliký rozdíl mezi generacemi a jejich penzemi. Ten pak to může být eh, snaha přesunout to, to zaměstnanecké pojištění na soukromé pojištění. Eh, to také bylo eh, zmíněno. Je tu celá řada různých potíží, se kterými se můžeme potýkat. My bychom se měli tím ale zabývat z mnoha různých pohledů, protože musíme pojmout velice rozsáhlé společenské předivo v různých členských státech abychom zajistili to, že všichni aktéři budou začleněni. A skutečně e, je pro mě důležité to, že například výbor Empl se zabýval tímto tématem už v minulosti. A myslím, že to téma by mělo být znovu otevřeno, protože myslím, že všichni sociální aktéři, kteří se toho účastnili dřív, aby mohli se vyjádřit i teď, určitě mají velice důležité názory a reprezentují e, miliony evropských občanů. Děkuji pohlížím na hodiny a vidím, že podle časové harmonogramu máme akorát 10 minut, takže jenom čas na to, aby slovo dostala komise a pan zpravodaj, leda, že by ještě někdo z kolegyň a kolegů si přál promluvit. Tak pan Wiesner, prosím, za komisi. Oh yeah, now it's working. Okay. Thank you. Yeah. Děkuji. Ano, to je důležité, protože je tu více lidí z téhož jména. Mm. Děkuji za tuto diskuzi a také za dokument, který prezentoval pan zpravodaj. K tomu nemáme žádné komentáře. Myslíme si, že to je velice eh, poctivá analýza eh, situace. A eh, k tomu, co zde bylo řečeno, tak můžeme říci, že se s tím stotožňujeme, možná jen pár poznámek. Proč si myslíme, že máme mít IRP eh, 2? Eh, původně se myslel, samozřejmě to můžeme mm, o tom diskutovat dál, že potřebujeme takovéto ustanovení, abychom měli eh, transparentnost, minimální zprávu. A toto je směrnice a má ukazovat nějaký směr, takže tato směrnice tu je a důležité si klást otázku, zda je dostatečně dobrá nebo zda by měla být zlepšena. A kromě toho došlo ještě k dalšímu vývoji. A právě proto si myslíme, že teď nadešel ten správný okamžik, abychom se ji pokusili zlepšit. E, Zaprvé už to bylo zmíněno, protože se ubíráme e, tím e, směrem zaměstnaneckých pojištění a mění se tedy to prostředí, ve kterém penzijní pojištění funguje. Vidíme zde určité tendence, vidíme trendy v některých členských státech, které doposud eh, tyto, eh, tato zaměstnanecké pojištění nezavedly, takže by to mohly udělat a potřebují k tomu jasný rámec a jasné eh, pokyny, aby se v tom zaprvé lépe vyznali, aby mohli implementovat to, co funguje a také proto, abychom měli na závěr konsensuální názor e, rady. Nejde jen o rozhodnutí čtyř či pěti států, které už mají to zaměstnanecké pojištění. E, jde o ty další státy, které zatím zaměstnanecké pojištění takto nemají. A evropská diskuze tímto způsobem by nám umožnila, abychom měli dobře funkční eh, zaměstnanecké pojištění v mnoha členských státech. Myslím, že to diskuze by tomu přispěla. Možná už jenom pár komentářů eh, ke eh, kritickým poznámkám, které jsme vyslechli. Za prvé, sociální rozměr. Návrh komise a mm, rady, eh, tak tam je mm, tam se ptáme na řízení zaměstnaneckého penzijního pojištění. Eh, zpráva Ve zprávě těchto zeměstnických pojištění je několik osob, které jsou schopné eh, zvládat riziko a eh, hodnotit riziko. Musíme zajistit, že takovýto produkt na trhu bude schopen čelit takovýmto cílům a k tomu potřebuje být ten manažer nebo ten management schopen odhadnout a zvládat riziko. Jinak nemáme e, zájem nebo nemáme úmysl spochybnit řízení a zprávu e, zaměstnaneckých penzijních pojištění. Chceme jen e, mít zajištěno, že to všechno správně funguje. Další otázka, to je ta to je ta rada zabývají se dopadem, hodnocením dopadu. Z pohledu institucí se jedná o radu, o, o poskytnutí rady tedy, poradenství. A za druhé, e, tento orgán potřebuje konkrétní důkaz o tom, jak se situace rozvíjí, jak se bude vyvíjet do budoucna. A to je samozřejmě velice obtížné. Ehm, my průřezově si můžeme myslet, eh, že tu máme určité eh, důkazy toho, že nějaký fond chce jít, eh, chce fungovat v zahraničí. A za deset let to může vypadat jinak, mohou, mohou přeshraničně fungovat určité zaměstnanecké systémy pojištné. A my přijímáme to, že nemůžeme získat údaje eh, o tom, co by nám ukázalo, že to, co očekáváme, že se stane, že se ve skutečnosti stane. Je to politická záležitost, eh, jako, jako na radě. Konec konců se jedná o politické rozhodnutí, jak se bude postupovat. Eh, řešení jsou možná a záleží na tom, jaké rozhodnutí bude přijato. Děkuji vám, pane Wiednere. A nyní na závěr dám slovo Brianovi, našemu zpravodaji. E, děkuji vám, pane předsedo. A e, velmi rád bych poděkoval všem svým kolegům a stínovým zpravodajům za diskusi. Myslím si, že ta úvodní diskuse o tomto návrhu byla velmi dobrá a Ehm, oceňuji eh, přítomnost Tomase Mana, protože je jeden ze tří zpravodajů, kteří protlačili tuto záležitost, takže to, co řík, takže je velmi vítán do tohoto výboru a vím, že eh, byl velmi úspěšný, podařilo se mu eh, získat výsledek, no, dosáhnout výsledku hlasování 44 proti 1, takže to je třeba tedy ocenit. Jinak taková úvaha, jenom když hovoříme o e, zaměstnaneckém penzijním pojištění, tak e, jsou zaměstnavatele, kteří přespív, přispívají do těchto systémů. A zaměstnanci e, také platí buď týdně nebo měsíčně. E, takže jde o e, budoucí benefity pro jednotlivce. Ale samozřejmě je zde tedy určité partnerství mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. A e, myslím si, že to je správné, že to tak je a že v rámci zaměstnanecké politiky samozřejmě za, zažijí na každém zaměstnanci, co bude dělat, kde bude pracovat a záleží zase na zaměstnancích, zda se budou účastnit eh, těchto penzijních systémů. A eh, systémy se nabízejí eh, v Evropě v podnicích, které jsou velké i malé a je důležité, aby to, co je přispívají do toho systému, do toho penzijního eh, fondu, tak eh, aby eh, byla jistota, že bude správně investovat a proto je absolutně nezbytné, aby byla určitá transparentnost těchto fondů a toho, co mohou tyto systémy dělat. Každopádně ale jsou určité země, které mají velmi sofistikované systémy dozoru nad těmito penzijními systémy, eh, získá, eh, vyžadují nejrůznější informace a pak jsou zase země, které tyto dozor, tento dozor nemají. Nemůžeme říci eh, jenom, že to je špatné nebo dobré. Můžeme se navzájem od sebe poučit, jak zde zaznělo. Můžeme vyslechnout, jaká je naše zkušenost, abychom věděli, co se třeba ne- nemá stát. A jak říkala Sofie, nemá to být jenom záležitost čtyř, pěti zemí, které se které považují toto téma za své a, že si, a myslí si, že oni jediné k tomu mají co říct. E, fakt je, že tyto penzijní systémy jsou systémy, kde jde o obrovské závazky a dlouhodobé. A za druhé, e, tyto systémy budou velmi důležité, až, až bude první pilíř nedostatečný. Takže souhlasím s komisí a jsem eh, rád, že komise a rada se na nás eh, obrátili s tím, že by bylo dobré mít systém, který nebude byrokratický, který, kde nebudou eh, další náklady, se souhlasím s kolegou Ašlim. A E, fakt je, že v uplynulých 12 letech se nám nepodařilo vytvořit nějaký systém e, institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, který by opravdu fungoval, dobře fungoval. A já to říkám proto, že e, nechci se dotknout zemí, které mají dlouhou historii existence systému zaměstnaneckého penzijního pojištění. jste poté eh, eh, nechci, aby eh, si mysleli, že to je k ničemu, nebo že tato diskuse je k ničemu, protože i od zemí, kde, které mají špatné zkušenosti, se můžeme poučit, jak se to nemá dělat. Pokud jde o investice a zde reagují na to, co zaznělo ze strany zelených, eh, Hovoříme o měnící se ekonomice, o do, důsledcích Junckerova plánu, o dlouhodobých investicích, o transparentnosti a e, investicích tedy do těchto penzijních fondů a je třeba, aby lidé měli jistotu, že tyto investice e, budou mít nějaký, e, nějakou dobrou návratnost pro ně, že jim něco přinesou. Já eh, všem eh, kolegům a všem stínovým zpravodajům jsem říkal a opakuji, že jsem velmi otevřený jejich návrhům. A eh, Další součástí těchto návrhů, jak už jsem říkal, by mělo být veřejné slyšení, abychom mohli na, tento, na tomto tématu dále pokračovat. Děkuji. Děkuji, Briane. Ano, budeme postupovat dále tak, že 15. a 16. července, což je ještě za dlouho, budeme projednávat návrh zprávy. Termín pro pozměňovací návrhy je v září a hlasování podle stávajícího harmonogramu, k tomu bychom se propracovali v listopadu. Takže máme zde mnoho času pro zajímavé a napínavé diskuse jejich zahání už jsme zažili dnes. Děkuji všem zúčastněným a nyní bych přešel k bodu pořadu jednání číslo čtyři, který jsme posunuli. A to je tedy investice pro zaměstnanost a růst, podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie. Šestý, šestá kohezní zpráva, komise, výboru regi, Výbor Regis zde bude připravovat zprávu vlastní iniciativy a my jako Ekon budeme vypracovávat stanovisko. A dnes jsme se zde sešli, abychom eh, si eh, probrali předložené pozměňovací návrhy. Za SAD eh, dávám slovo navrhovateli Kostasi Mavridesovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, Děkuji pane předsedo. Máme nechat chviličku na to, aby kolegové odešli? Už můžete. 80 pozměňovacích návrhů bylo celkem předloženo. Nebudu se zabývat detaily pozměňovacích návrhů. Zaměřím se na podstatu. Za prvé bych se rád zmínil o pozměňovacím návrhu, který správně přednesl pan Kryš a správně zdůrazňuje, že článek 3 smlouvy o EU má také cíl podporovat ekonomickou, sociální a teritoriální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy. A je to dobrý důvod, proč právě tímto začínám, pane předsedo, protože pokud toto budeme mít na mysli, že toto se tedy měnit nemá, že tu má být solidarita a efektivita, tak solidarita a efektivita musí být dvěma stranami jedné mince. Musíme si uvědomit, že některé pozměňovací návrhy, některé jdou do takových technických detailů, a někdy dokonce mimo rámec tohoto stanoviska. Za druhé, zrušení textu, a je tu docela dost žádosti například eh, vymazání eh, textu o klauzulích, o spolufinancování eh, strukturálních fondů, o výpočtu deficitu ohledně Eh, paktu růstu a stability a mnoha dalších eh, témat. Současně přicházely i pozměňovací návrhy ohledně úlohy mikropodniků, eh, malých a středních podniků. Když toto všechno tedy budeme zvažovat, tak musím přiznat, že se těším na schůzky se stínovými zpravodaji zítra. Současně také musím připustit, že bude poměrně obtížné dosáhnout kompromisů v tomto všem, protože se zdá, že některé pozměňovací návrhy jsou velice konfliktní a dívají se na tutéž věc z velice odlišného pohledu. Také bych rád eh, vyjasnil to, že ohledně jakéhokoliv stanoviska o soudržnosti a solidaritě musíme eh, mít jasno v tom a jasně to také napsat musíme, že politika soudržnosti se týká všech členských států a všech regionů a současně ale jsme uprostřed krize a musíme chápat to, že některé regiony a některé členské státy jsou postiženy krizí víc než jiné. To jsou fakta. To nelze popřít. A pokud hovoříme o politice soudržnosti, tak musíme mluvit také o Eh, tom, že zapotřebí postupovat eh, komparativně, abych to tedy vyjasnil. Víme, že některé regiony trpí eh, obrovskou nezaměstnaností. To musíme brát v úvahu. A nemůžeme prostě hovořit o něčem velice obecně. Ještě jednou bych tedy rád řekl, že pro nás všechny považuji za velmi důležité, abychom zítra vedli upřímnou diskuzi na té schůzce se stínovými zpravodaji a doufám, že se nám podaří dosáhnout eh, velké množství kompromisu, tak abychom dosáhli eh, prohlasovatelného textu, na kterém se shodneme na kterém se shodneme, že by měl být součástí toho stanoviska. Ale současně chci zdůraznit i to, že tu jsou určité věci, o kterých se domníváme, že to jsou mm, zásadní záležitosti. A v těch případech eh, se může stát, že kompromisu nedosáhneme. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Kostasi, za tento úvod. Jako první za EPP Ivana Maletič. Děkuji pan navrhovatel právem upozornil na to, že je zde celá řada věcí, na kterých bychom se měli shodnout na zítřejším setkání. Já bych ráda podtrhla to, že je důležité si uvědomit, že je důležité eh, blízké propojení politiky soudržnosti a hospodářské politiky. Nemůžeme je od sebe oddělovat. Mají stejný cíl a sice udržitelné veřejné finance, eh, národní ekonomickou politiku a také výrazné zacílení na výsledky v hospodářské i regionální politice. To je tedy něco, co musíme si uvědomovat, když hovoříme o tom propojení regionální a hospodářské politiky. A ve svých pozměňovacích návrzích mnoho kolegů podtrhlo právě tuto problematiku a já věřím, že během zítřejšího setkání o tom budeme moci diskutovat. Politika soudržnosti by měla podpořit implementaci evropského semestru v specifických doporučeních pro jednotlivé země a je naopak. Evropský semestr by měl posilovat konkurenceschopnost, administrativní kapacity, implementaci strukturálních reform a to jde ruku v ruce s eh, náležitým čerpáním a implementací politiky soudržnosti. A tom také hovoří celá řada těch výroků. Když procházím jednotlivé pozměňovací návrhy, jsou zde určité rozdíly mezi kolegy, co se týče přístupu k otázce kofinancování, spolufinancování, to už se také podtrhlo. A také si musíme uvědomit, že evropské fondy jsou pouze jedním z vícero zdrojů financování. Máme mnoho různých zdrojů financování v různých zemích a evropské fondy jsou jeden z zdrojů financování a měly by být součástí mm, vlastně těch kompletních, komplexních eh, vnitrostátních plánů pro rozvoj. Nemůžeme tedy oddělovat operační programy, partnerské dohody a cíle z eh, těchto dohod a programů a oddělovat je od národních programů reform a konvergenčních plánů. Je to něco, co musí být vzájemně propojené. To znamená, že vláda musí zohlednit veškeré zdroje financování a potom by měla jít jedním směrem a ne používat veřejné finance pro určité cíle a potom například evropské finance pro něco úplně jiného, ba opačného. Mělo by to opravdu jít ruku v ruce. A není třeba zde vylučovat eh, z těch výpočtů deficitu eh, do vnitrostátní spolufinancování. Pokud budeme chápat evropské fondy jako součást eh, vnitrostátní politiky, no ale to je ještě něco, co budeme moci projednávat dále zítra. Ehm, některé z těch pozměňovacích návrhů jsou také vlastně v té zprávě kolegy Tamáše Dojče, který vypracoval zprávu, co příslušný výbor REGI, takže prostě uvidíme, jak to možná nakombinujeme s tou zprávou, nebo například je vyloučíme z toho našeho stanoviska. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní má slovo další řečník. Děkuji vám, pane předsedo stanovisko je spojené s diskusí o investiční plánu. A je to opravdu téma, které se potkává s velkým zájmem. Na straně jedné je dobře, že e, pohlížíme na investice horizontálně. Na druhou stranu chci zdůraznit, že původní role politiky soudržnosti bychom neměli zaměňovat s potřebou strukturálních reform. Politika soudržnosti má za cíl to, aby se rozdíly mezi životní úrovní v jednotlivých regionech Evropské unie snižovaly. Může hrát pozitivní roli při nivelizace ekonomických rozdílů, ale není to nástroj makroekonomické stability a politika soudržnosti nenahradí vnitrostátní reformy. A také nemá omezovat kompetence jednotlivých zemí, jednotlivých států. Já podpořím veškeré pozměňovací návrhy, které půjdou právě tímto směrem, který jsem zde nyní nastínil. Co se týče odstavce 5, tak zde jsem nepředložil žádný pozměňovací návrh k tomuto odstavci, eh, ale vznikly jiné pozměňovací návrhy k tomuto tématu, dovolte mi malý komentář. z toho schodku by se, eh, do toho schodku by se nemělo započítat spolufinancování. A já jsem vypracoval eh, pozměňovací návrh tématu malých a středních podniků a k partnerství PPP a eh, pozměňovací návrhy, které půjdou obdobným směrem, podpoříme rovněž. Vybíráme-li projekty v rámci investičního plánu, tak Nemůžeme připustit, aby eh, ty prostředky šly z jednoho nástroje do jiného. Tento plán by měl být využitý jako další nástroj. A může to znamenat třeba motivaci pro eh, partnerství veřejného soukromého sektoru a to je něco, co evropské hospodářství potřebuje. Nesmíme dopustit, aby země Evropské unie se rozdělovaly na země, kde se platí eurem a kde ne. Podporuje také ty pozměňovací návrhy, které hovoří o tom, že je třeba posílit administrativní kapacity. A hovoří také o posilování vnitřního trhu. Nemohu ale podpořit hlubší integraci eh, z hlediska bankovní unie a usilování o ní. Navzdory tomu, co řekl zpravodaj, věřím, že je zde dobrá šance, že nalezneme dobrou formulaci textu a že se nám to zítra podaří. Děkuji. Děkuji Stanislavovi. Za Alde by zde novíte Rika Nikolaj, nikoho zde nevidím a Palma Lopez Permio za GUE zde také nevidím, nevidím nikoho dalšího ani z GUE. Takže dávám slovo dále. Ernest Urtazun za zelené, prosím. Budu hovořit španělsky. Teď vlastně to je už naposledy, co se vyjadřují. Ten text se mi zdá dobrý, zdá se mi, že tady jsou všechny důležité prvky, které zde mají být. Každopádně se zmíním o některých pozměňovacích návrzích, které jsme předložili a které považujeme za důležité. A taky vyjádřím tu logiku, eh, proč naší logiku eh, a řekl, proč mi eh, moje politická skupina by mohla mít určité potíže s tím, co zpravodají předkládal. V první řadě si myslím, že když hovoříme o Junckerově plánu, tak je dobré, že používáme eh, trochu neutrální jazyk. Zde, opoz, zde je, jde o pozměňovací návrh 31, kdy naše skupina by chtěla trochu neutrálnější formulaci, když se odkazujeme na Junckerův plán a dále se zavádějí eh, prvky, které se domníváme, že by eh, měly eh, se týkat z výběru projektů, to je strategická věc, abychom zamezili tomu takzvanému crowding outu a dále, aby se zde jasně hovořilo o sociálních záležitostech a o záležitostech životního prostředí. To je náš pozměňovací pozměňovací návrh číslo 60 a pozměňovací návrh 64. Zde žádáme o efektivní spolupráci mezi EFSI a e, státními orgány, protože to je důležité a mohlo by se to při, podle našeho názoru přidat do toho návrhu a dále vyloučení spolufinancování e, při E SVP, protože to je náš pozměňovací návrh, který odpovídá e, tomu, co zaznívá v návrhu 56. Pak je zde řada pozměňovacích návrhů EPP a ALDE, kde se hovoří o nutnosti e, požada, trvání toho požadavku na takový ten fiskální koktejl. My si domníváme jako periferní země, že během mnoha let eh, se politika soudržnosti velmi snažila a přesto eh, to nevyšlo a eh, ta soudržnost teď je velmi spochybňována, takže my se domníváme, že v této zprávě by se se mělo říci, jakým způsobem eh, můžeme pokračovat ve prospěch lepší eh, soudržnosti ekonomické i sociální v Evropské unie. Eh, dále jsou zde ještě pozměňovací návrhy jiných skupin, které považujeme za velmi pozitivní a budeme je podporovat, například ALDE, které hovoří o zamezení dalších zátěže pro veřejné rozpočty a nebo Eh, pan Fernandez ze, od socialistů a demokratů hovoří o nutnosti eh, po, eh, nebo o, hot, o, o podpoře v nezaměstnanosti a možnosti financování z tohoto fondu. Takže to taky podporujeme, takže prostě toto je, co jsem chtěl říci zpravodaji a budeme pokračovat v této linii. Děkuji Erneste e a nyní e, komise, která si to všechno poznamenávala, se může vyjádřit. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Souhlasíme s většinou e, připomínek. Samozřejmě máme určité výhrady, například ten argument, že když eh, národní vlády selhávají v politice soudržnosti, eh, tak v tom předchozím volebním období eh, politiku soudržnosti podporovaly země, které snižovaly míru spolufinancování kvůli státnímu dluhu a nebo viděli jsme dopad politiky soudržnosti na členské státy. že to jsou tedy takové hlavní argumenty. Jinak pokud máte jakékoliv eh, další otázky týkající se této zprávy a soudr- o soudržnosti, jsem vám k dispozici. Děkuji vám a nyní bych rád dal znovu slovo zpravodaji, aby eh, za, eh, schrnul diskusi. Já mám jenom pár připomínek. Myslím si, že všichni se shodneme na jednom aspektu tohoto stanoviska, že politika soudržnosti a ekonomické politiky jdou ruku v ruce. A ačkoliv máme eh, na začátku stejná nebo rozdílná stanovisko, rozdílná stanoviska, tak nakonec eh, se eh, politika soudržnosti bude implementovat bez konkrétních předpokladů národních ekonomik. A pokud se shodneme na tom, že solidarita by měla být hlavním obsahem politiky soudržnosti, E, potom se dostáváme dál od e, makroekonomických předpokladů. A když jsem si poslechl všechna vaše stanoviska, myslím, že zítra budeme mít velmi konstruktivní dialog a budeme tedy z dnešní diskuse vycházet. Děkuji. Děkuji zpravodaji. 20. dubna budeme hlasovat zde na výboru. A příslušný výbor Regi bude hlasovat 4. nebo 5. května. Tímto tedy uzavírám tento bod. A nyní máme bod číslo 10 různé a nikdo nic do bodu různé nedodal. A bod bodem 11 uzavírám toto zasedání a to je pouhé sdělení, že se sejdeme 20. dubna mezi 15. hodinu, 18.30, opět ve výboru Ekon. Mějte se pěkně, nashledanou.